So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení přátelé, když dovolíte, poprosil bych vás, abyste se posadili. Rádi bychom zahájili slyšení. Dovolte mi na úvod říci, že vítám všechny experty, kteří byli přizváni, aby zde prohovořili. Chtěl bych jim poděkovat jménem výboru ITRE za to, že přijali pozvání na toto slyšení. Za druhé, jsem velice rád, že zde mohu rovněž přivítat pana Klause Dietra Borcharta, ředitele z DG Energy z Evropské komise, který bude mluvit na úvod. A dovolte mi rovněž připomenout, že e, slyšení o trhu s plynem bylo původně naplánováno na březen ale pak jsme ho předsunuli kvůli aktuální práci výboru ITRE eh, ve věci eh, přeskumu směrnice o plynu. A proto se dnešní slyšení zaměří na navrhované prodloužení eh, působnosti ustanovení této směrnice na plynovody z třetích států. Vyslechneme celou řadu expertů, jak ze soukromého sektoru, tak z řad akademiků a budeme s nimi diskutovat implikace navrhované revize eh, směrnice o plynu vzhledem k energetické bezpečnosti a zajištěním dodávek. Eh, předpokládáme, že slyšení potrvá dvě a půl hodiny od 14.30 do 17 hodin, tedy dnes. Rád bych eh, poprosil naše experty, aby nehovořili déle než 10 minut. Eh, rádi bychom nechali prostor pro co nejživější diskusi. Slyšení bude mít tři části. Začneme úvodem eh, od komise. Následovat bude panel čtyř expertů, kteří budou požádáni, aby představili své názory na implikace navrhovaných eh, změn směrnice o plynu pro vnitřní jednotný trh a bezpečnost dodávek plynu. A nakonec eh, proběhne část otázek a odpovědí a debat mezi poslanci a experty. Takže na úvod eh, prohovoří komise, ale já ještě předtím bych řekl pár slov na úvod, protože já jsem zpravodajem k této směrnici a eh, tím pádem jsem odpovědný za celou tuto naši činnost, přípravnou činnost pro řešení, které navrhne výbor ITRE. Když hovoříme o jakékoliv plynové infrastruktuře a jejich projektech v EU, zejména když hovoříme o propojení EU s třetími státy, musíme řešit dvě základní otázky. Za prvé, jsou to právní aspekty. Zda daný projekt splňuje Eh, veškerou relevantní legislativu EU. A za tím účelem potřebujeme naprostou právní jasnost a konzistentnost eh, v rámci stávající legislativy. To je předpoklad pro eh, energetickou nezávislost a bezpečnost. Nicméně je rovněž zásadní, aby bezpečnost a obecně vzato zajištění hospodářské soutěže a rovných podmínek pro všechny účastníky na trhu v EU a je to také zásadní pro jistotu dlouhodobých investic a jejich předvídatelnost. To jsou klíčové prvky pro kteréhokoliv odpovědného investora, operátora, který chce fungovat podle pravidel schodných pro všechny. Konec konců není to poprvé, kdy chceme implementovat společná pravidla pro náš trh v EU, tedy na teritoriu EU. A to znamená, společně s teritoriálními vodami a výlučnou ekonomickou zónu. A e, právě to je předmět e, této navrhované reformy. Máme třetí energetický balíček, tam jde o unbundling, e, přístup třetí stran, tarifní regulace, požadavky na transparentnost a několik dalších témat. A to se má týkat všech plynovodů spojujících EU s třetími státy. A právě o tom bychom dnes chtěli hovořit velice detailně během našeho slyšení. Dovolte mi říci, že je zde rovněž druhý aspekt, tedy politický aspekt, Tedy hodnocení toho, zda daný projekt splňuje eh, cíle stanovené v strategických eh, cílích energetické unie, tedy diversifikace, diversifikace dodavatelských cest a subdodavatelství. A jakým způsobem to pak ovlivní energetickou bezpečnost členských států a unie jako takové? To je tedy ta politická stránka celé věci. V Evropském parlamentu jsme vedli několik plenárních debat právě na toto téma, hlavně debat politických. A velká většina se vždy shodla na tom, že projekty, které nejsou plně v souladu eh, s naší eh, evropskou strategií pro bezpečnost dodávek, by neměly být žádným způsobem ze strany EU podporovány. A bylo velice eh, jasné, jak se definují tyto překážky. A to se objevilo, prosím pěkně, ve všech plenárních debatách nebo jakýchkoliv jiných diskuzích v, eh, v Evropském parlamentu. Třeba například před rokem a půl jsme měli eh, slyšení v Evropském parlamentu, které tehdy pořádaly čtyři politické frakce eh, společně s jedním konsorciem a rovněž jsme, a, a i tam jsme dospěli ke stejnému výsledku. Takže já bych rád řekl, že tato směrnice se týká právních aspektů, ale občas je politická diskuse nevyhnutelná. Rád bych jasně řekl, že naše dnešní diskuse má být zejména na právní téma. A uvidíme, jaký celkový pozitivní dopad bude mít implementace tohoto třetího energetického balíčku na lepší fungování našeho vnitřního energetického trhu. A to děláme právě teď. Hovoříme o celém teritoriu Evropské unie a o třetím energetickém balíčku. Musíme proto hovořit o tom, jak bychom tu situaci mohli ještě více zlepšit, tím, že rozšíříme ustanovení tohoto balíčku na eh, veškerou plynovou infrastrukturu, která propojuje EU s třetími státy. Všichni víme, že máme dva příklady, dva případy z tohoto úhlu pohledu, to už jsou tedy existující plynovody, a jsou to také projekty plynovodů, jinými slovy to jsou ty budoucí projekty. Takže z tohoto hlediska eh, je rovněž potřeba rozdělit naše rozhodnutí tedy mezi ty dvě skupiny, mezi stávající infrastrukturu a připravovanou infrastrukturu, protože tam budeme mít, musíme mít úplně jiný přístup. Takže, tolik tedy pár slov na úvod. Jak jste slyšeli, eh, neříkal jsem nic ani proti, ani pro eh, jakékoliv konkrétní řešení. Hovořil jsem pouze o všeobecném přístupu k našemu slyšení a k té celé směrnici. Protože svým způsobem jsem za tuto práci tak trochu odpovědný, nejenom jako předseda výboru ITRE, ale i jako zpravodaj. A teď bych rád dal slovo panu Borchartovi, řediteli z DG Energy, který přednese svůj úvodní projev, ve kterém vysvětlí rácio a vlastně takový ten širší kontext eh, revize eh, směrnice o plynu. Máte slovo, pane řediteli. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Díky za to, že rozlišujete mezi experty, kteří jsou v panelu, a mezi zástupci komise. Já nejsem expert, já jsem státní úředník a jako takový bych rád osvětlil tento návrh a to dvěma způsoby. Jednak proč jsme ten návrh předložili a jednak co, že jsme to vlastně předložili. A pokusím se o co největší stručnost. Dovolte mi začít eh, takovými těmi hlavními vodítky našeho návrhu. Návrh změn směrnice o plynu je zacílen zejména na to, aby poskytl právní jistotu, co se týká aktuálních eh, pravidel pro eh, plynovody, které přicházejí do EU z třetích států. A tato právní jistota je velice důležitá a měla by být ku prospěchu všech zúčastněných stran, včetně investorů do plynové infrastruktury, ale také včetně uživatelů trhu. Náš pozměňovací návrh vyjasňuje regulační rámec vzhledem k různícím se praxím a interpretacím, které se objevují v kontextu této diskuse. Například co se týká stavby a provozu eh, plynovodu Nord Stream 2. Naše změny musí zajistit, že eh, aplikabilní pravidla pro plynovody, které spojují eh, dva členské státy, tedy ty vnitřní plynovody, budou stejná jako pravidla pro plynovody, které, která uplatňujeme na eh, takové vedení, které přichází z třetích zemí do některé země EU. To znamená eh, rovné zacházení pro vnitřní plynovody a eh, plynovody přivádějící plyn z vnějšku. Naším cílem je rovněž také to, abychom zajistili, že všechny plynovody, jak v EU, tak ty, které přicházejí na naše území, jsou provozovány se stejným stupněm transparentnosti, jsou přístupné k dalším operátorům a jsou provozovány účinně. Vzhledem k tomu, že máme vysokou, vysoký stupeň dovozu plynu, je provoz eh, dovozových plynovodů něco, co má velký dopad na vnitřní trh s energiemi a na národní trhy, které jsou přímo nebo nepřímo eh, obhospodařovávány těmito dovozními plynovody. Aplikace evropského energetického práva na tento druh plynovodu, zejména co se týká e, požadavků na přístup třetích stran, transparentnost, ale také řádný regulační dohled, to všechno může a také to posílí hospodářskou soutěž e, na upstream trhu. A tato posílená hospodářská soutěž naopak povede k nižším cenám plynu pro evropské spotřebitele a zvýší úroveň zajištění dodávek. Zároveň neomezený přístup k dovozovým, eh, pravi, eh, k dovozovým plynovodům, tedy absence veškerých pravidel eh, v této oblasti by mohla vytvořit, nebo tam, kde to již existuje, posílit dominantní pozici upstreamových dodavatelů a tím pádem by to mohlo vytvořit příležitost pro zneužívání tržní síly. Takže toto je kontext, v jakém se pohybujeme a v jakém musíme náš návrh analyzovat. Právní základ našeho návrhu je jednoznačně článek 194 eh, SFEU, přičemž eh, směrnice o plynu stanovuje jasný regulační rámec pro provoz eh, plynovodů v EU i na hranicích EU. Nikdo nespochybňuje, že článek 194 je ten pravý právní základ. Eh, tedy uvnitř EU. Nevím, proč by to nemělo platit i pro eh, hranice EU. Dovolte mi ještě tři poznámky k tomu právnímu základu a právnímu dohledu. Za prvé, eh, a to je velice důležité, aplikace uplatňování evropského práva, tak jak to koncipujeme ve svém návrhu, se striktně omezuje, omezuje na jurisdikci EU. Tato jurisdikce podle právního názoru komise pokrývá teritoriální vody a výlučnou hospodářskou zónu členských států. Ale pro nás je jasné, že zde nepoužíváme žádnou extrateritoriální aplikaci evropského práva. Další prvek, který se rovněž velice často zmiňuje jako protiargument vůči našemu návrhu, je, že tento návrh prý nemá vůbec žádný dopad na práva členských států podle článku 194 odstavce 2 SFEU kde se tedy má rozhodovat o energetickém mixu, podmínkách pro zužitkovávání energetických zdrojů, výběru eh, různých zdrojů energie a nebo stanovování všeobecné struktury energetické, energetických dodávek. Nic, ničeho z těchto bodů se náš návrh netýká. A dále, co je velice důležité, nezabraňuje to eh, budování nových plynovodů, jako třeba Nord Stream 2. Nakonec návrh komise doplňuje mandát Nord Stream 2 pro vyjednávání, o který komise požádala v radě Myslíme si totiž, že tento mandát lze použít jako užitečný nástroj pro přemostění různých rozdílů, které možná existují, k jaksi tomu plnému rozsahu toho plynovodu, protože když ten plynovod přichází z třetího státu, tak ta jeho první část je tedy podle legislativy daného státu, pak se tam uplatňuje třeba mořské právo a poté teprve právo našeho členského státu. A pokud dojde ke konfliktu mezi těmito právními normami, tak způsob, jak se dostat z té šlamastiky ven, eh, by mohl být a měl by být podle našeho názoru eh, v podobě vyjednávání, kde se najde eh, jasný, koherentní a dobře stanovený regulační rámec pro provoz toho plynovodu. Teď mi dovolte vyjádřit se k té obsahové stránce našeho návrhu a zde bych rád použil kategorizaci v takových třech tematických pilířích. První pilíř to jsou ty hlavní substantivní principy, nebo prvky, chcete-li. E, tyto prvky, tyto principy, které se týkají plynovodů přicházejících do EU z třetích států, jsou unbundling, přístup třetích stran, e, regulované tarify, e, požadavky na transparentnost a možnost žádat o výjimky z těch před, předem uvedených principů. Tím, že budeme aplikovat princip zejména unbundlingu a přístupu třetích stran na tyto plynovody, my jsme přesvědčeni, že tímto posílíme eh, upstream hospodářskou soutěž a posílíme eh, bezpečnost dodávek. Nedostatek transparentnosti v rámci provozu dovozních plynovodů může být rizikovým faktorem z hlediska eh, bezpečnosti dodávek. Proto je naprosto zásadní, abychom zajistili, že informace ohledně provozu a udržování důležité infrastruktury budou k dispozici eh, jak pro trh, tak pro relevantní národní a evropské orgány. Všechny plynovody do třetích zemí a z třetích zemí, eh, kterým se umožňuje eh, přístup na teritorium Evropské unie, mohou požádat o výjimku z unbundlingu přístupu třetích stran nebo regulace tarifů podle podmínek článku 36 směrnice o plynu. To jsou podmínky jako, že plynovod nesmí e, omezovat hospodářskou soutěž, nesmí omezovat účinné fungování vnitřního trhu a nebo nesmí omezovat bezpečnost dodávek v EU. Takže sečteno a podtrženo, tento návrh ve své podstatě vytváří eh, podmínky pro to, aby evropští zákazníci mohli požívat výhod eh, větší hospodářské soutěže na trhu s plynem a aby se dostali do bezpečnější pozice co do eh, jistoty dodávek. Druhý pilíř se týká výjimek pro stávající plynovody. Důvod pro začlenění těchto doložek o výjimce pro existující plynovody do a z třetích států je ta právní nejistota v důsledku různících se právních interpretací v minulosti. To už jsem říkal. Ale také to, že ty doložky o výjimkách článku 36 se netýkají stávající infrastruktury, již existující infrastruktury. A rovněž je potřeba zohlednit, že existující plynovody už jsou pokryty velice často mezivládními dohodami a nebo nějakými smluvními vztahy, což nelze tak snadno přizpůsobit našim zákonům. To jsou důvody, proč jsme sem zavedli tyto výjimky. To, že ty výjimky udělíme, je jednostraná volba daného členského státu. Podle našeho návrhu to nevyžaduje žádnou dohodu e, s tím třetím státem, a není potřeba ani, aby komise zde hrála jakoukoliv aktivní roli nebo něco schvalovala. Je, bude to národní rozhodnutí, bude přijímáno na základně eh, národních metod, národních postupů. Možnost udělit tuto výjimku se omezuje na existující plynovody, přičemž eh, existující plynovody definujeme jako ty, které byly dokončeny před vstoupením v platnost této změny směrnice o plynu. V zásadě členské státy se mohou odchýlit od hlavních požadavků, od unbundlingu, přístupu třetích stran a od regulovaných tarifů. A mohou to udělat pod stejnými podmínkami, jako e, jsou v článku 36, jak jsem to zmínil. Nesmí to být negativní, nesmí to být e, nesmí to mít negativní vliv na hospodářskou soutěž, na účinné fungování vnitřního trhu, ani na bezpečnost dodávek. Rovněž zde nestanovujeme žádný absolutní limit časový. Nicméně potřeba oprávnit jak si ty výjimky pro jednotlivé projekty a to musí být eh, podloženo důkazy, ať už to je eh, míra amortizace, délka smluv nebo interpretace IGA. V praxi komise obvykle eh, dáváme ty výjimky na 25 let. Prodloužení rovněž není explicitně povoleno, ale ani zakázáno, takže lze o to požádat, musí to být opodstatněné jaké budou dopady pro členské státy. A zde mnoho členských států eh, má určité obavy. Dovolte mi zdůraznit, že členské státy budou mít dosti flexibility pro to, aby si zachovali stávající aranžmá eh, dovozních licencí v rámci té možnosti udělovat výjimky pro existující plynovody. Vzhledem k tomu, že takovéto výjimky musí být uděleny do jednoho roku, to znamená před tím termínem pro eh, transpozici tohoto návrhu a jeho změn, tak pravidla té směrnice o plynu se na ty plynovody nikdy nebudou, pokud bude ta výjimka udělena, vztahovat. Členské státy, když budou používat tyto výjimky, tím pádem nebudou muset znovu vyjednávat ani IGA, ani žádné jiné smlouvy. Zkrátka zkrátka a dobře budou muset pouze udělit tu výjimku. V třetím pilíři tady máme konzultace s relevantními orgány. Už v aktuálním systému máme velký konzultační rámec mezi národními regulačními orgány a to musíme rozšířit na úřady, eh, úřady třetích států, které mohou fungovat jako regulační orgány. Přičemž ty regulační orgány to může být ministerstvo energetiky dané země, ale důležité je, aby eh, se eh, zachovalo to, že konzultace znamenají, že těm orgánům dáme možnost eh, zaujmout nějaké stanovisko a vydat nějaký názor ohledně regulačních otázek spojených s plynovody. Pokud na toto nezareagují, pak ten regulační orgán může tímto způsobem postupovat. Ještě než to uzavřu, dovolte mi jednu poznámku, což je tak trochu mimo eh, tento návrh, velice často se o tom mluví, že nebyla provedena studie dopadu. Ano, to je pravda, studie dopadu nebyla provedena a to z dobrého důvodu, protože eh, pro komisi to, co tady děláme, je vyjasnění aktuální legislativy. Nevytváříme novou legislativu. Ten princip, který máme teď písemně v té směrnici, to jsou principy, které existovaly již v minulosti pro plynovody eh, přicházející do EU a byly to v podstatě všeobecné principy energetických, eh, energetického zákona, proto nepotřebujeme žádnou studii dopadu, ale jak všichni víte, komise provedla veřejnou konzultaci, bylo to 8 týdnů od začátku prosince až do ledna. Obdrželi jsme 34 komentářů, 20, od 22 přispěvatelů 65 bylo poměrně kritických a 12 komentářů, nějakých 35%, bylo pozitivních. Pro mne toto není překvapivý výsledek. A toto říkám mírně, protože to reflektuje tu diskusi kolem jednoho konkrétního plynovodového projevu a, projektu, a to je Nord Stream 2. A právě proto, že to je takto, nesmíme přeceňovat výsledky té veřejné konzultace. Na závěr mi dovolte říci, že doufám, skutečně doufám, že tento stručný přehled eh, toho, co stojí za naším návrhem a co stojí v našem návrhu, vám ukázal, že bez ohledu na vysokou úroveň politizace tohoto návrhu kvůli jednomu jedinému projektu, který, se, který je aktuálně ve vývoji, že se jasně ukazuje, že komise ve svém návrhu zkrátka a dobře pouze odvedla svou práci. Co se týká správné aplikace práva EU, je jedním z hlavních úkolů komise, aby zasáhla, pakliže dochází k divergentním postupům nebo interpretacím, což může vést k nesplňování evropského práva. A v tomto smyslu zkrátka komise odvedla svou práci. Děkuji. Děkujeme, e, díky že jste nás informoval o přístupu Evropské komise k celé této věci. Teď bych rád poprosil ještě jednou naše experty, aby nehovořili déle než 10 minut, protože, jak říkám, chceme také diskusy, chceme mít čas na odpovědi. Jako první dostane slovo pan Lapo Pistelli, vítejte v Evropském parlamentu. Eh, je to konec konců náš bývalý kolega, europoslanec v období 2004-2008. A je to také eh, eh, bývalý poslanec italského parlamentu, to bylo ještě předtím. A pan kolega je také člen Rady Evropské rady Institutu Affari Internationali a dnes je jeho výkonný místo předsedou od dubna 2017. To znamená ENI, energetická, Evropská energetická společnost. Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych ze všeho nejdříve poděkoval výboru a předsedovi za to, že mě pozval k této důležité diskusi o této směrnici. Rád bych vám tady uvedl dvojí náhled. Spíše než právní pohled, tak tržní pohled. A také protože jsme z Itálie, tak eh, italský pohled, pohled eh, ze země, kterou dobře znám a která je vstupním bodem, eh, pokud je o energetický trh. Já se zaměřím na existující plynovody i na ty nové. ENI je eh, šestou eh, plynařskou a ropnou společností na světě. Jsme eh, aktivní ve více než 70 zemích na světě a jsme také plynovým operátorem v Itálii a v Evropě. Máme asi 75 miliard kubických metrů ročně, které prodáváme všude ve světě. V Itálii je to 37.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 Dovolte, že teď jsem přišel, abych připomněl, že jsem přišel o 10 vteřin. My máme v Itálii stejné energetické problémy a záležitosti jako v Evropské unii. Eh, my také musíme dodržovat eh, pařížské klimatické dohody, snažíme se vždycky diferencovat své dodavatele a své dodavatelské cesty, abychom necítili žádný tlak od jednoho dodavatele nebo jednoho systému. Itálie má eh, směr z Libie a z Alžírska, také z Ruska a ze Severního moře. A konečně má také tři zařízení na skapalněný plyn. Eh, rád bych ale zodpověděl jednu otázku. Je evropský energetický trh v silné nebo slabé pozici? Plyn hraje důležitou roli v našem energetickém mixu, vytápí naše domovy, dodává energii průmyslu a také eh, se používá pro využívání energie z obnovitelných eh, zdrojů. V roce 2016 asi 445 metrů krychlových eh, byla světová poptávka. EU má velmi dobrou pozici, pokud jde o bezpečnost a diverzifikaci a její potenciál. Víme, že evropská domácí produkce klesá 30 miliard eh, metrů krychlových více v roce 2017, nebo tedy méně, což vede nutně k tomu, že roste dovoze třetích zemí. Víme také, že tyto trendy nemohou být považovány ani za překvapivé, ani za hrozbu. V uplynulých desetiletích Evropa usilovala o to, aby zajistila co nejbezpečnější dodávky, jak z regulačního, tak z tržního hlediska. Z perspektivy dovolte jen, abych připomněl, například nedávnou revizi nařízení o bezpečnosti dodávek plynu, což je vytvoření sofistikovaného systému, aby se zajistila solidarita spolupráce všude na kontinentu. Ale z tržního hlediska se Evropa mohle, může spolehnout na zařízení na skladování LNG. Máme kapacitu, která v roce 2000 17 byla využita jen z 24%. Můžeme skladovat 100 eh, milionů metrů krychlových, 465 eh, eh, dokonce máme naši dovozní kapacitu, takže máme volnou kapacitu, která je téměř třikrát vyšší než poptávka po plynu celého Německa. Také máme velmi dobrý trh, pokud jde o skapalněný zemní plyn. Pokud jde o mix dodávek plynu v Evropské 28, tady chci zdůraznit, že evropská spotřeba, nebo tedy potřeba neustále klesá. 63% dovážíme plynovody, ale když se zamyslíme nad dodávkami, tak většinou nás napadá Rusko jako jediný dodavatel. Nicméně Evropa má dostup i z jiných oblastí, Severní moře, Afrika, to je Alžírsko a Libie, a potom eh, další plynovody, které zajišťují více než polovinu našeho dovozu a také přispívají k naší energetické bezpečnosti. LNG to je pouze 10% v současné době, nedostatečně využíváme tuto kapacitu, zatím je na 24%, ale z našeho hlediska je zásadní zdůraznit, že existující infrastruktury na LNG chrání Evropu před oligopolistickým chováním a velkým zvýšením cen. Alespoň dnes se Evropa nemusí dovážet více LNG, protože cena plynu dopravovaného potrubím je dnes velmi konkurenceschopná. LNG to je teď boom, víte, že ta skapalňující kapacita bude velmi navýšena především z Austrálie a z USA. Ale jak vidíte na tomto slajdu, tak eh, v současné době LNG rozhodně není na špičce, máme jen 15 celkového koláče, protože většinou se jedná o nákup z azijských zemí. Také se hovořilo hodně o potenciálu amerického LNG jako politické alternativy a jako nová energetická strategie nové americké administrativy z hlediska spotřebitele možnost v budoucnosti nakupovat levnější LNG z USA nebo od dalších dodavatelů s ohledem na to, že budou nižší transportní náklady a nižší nákupní cena, tak to bude velmi zajímavé, zvýší se tím konkurence s tradičními dodavateli. V současné době ale jen velmi malý počet evropských eh, nákladů bylo dopraveno do Evropy, protože LNG se většinou používá na jiných trzích, například eh, v Ázii. Vidíte tu šedou křivku, to je azijská křivka, potom tam je červená, ta je evropská a žlutá je americká. Takže spíše jde o tržní ceny než o politiku. Jižní plynové cesty zajišťují diverzifikaci a bezpečnost poptávek, dodávek v posledních desetiletí. V každém případě musíme i nadále podporovat. Zaměřujeme se především na stabilitu, jak říkal můj předřečník, pokud je uplatňování nových ustanovení. Otázka je, zda směrnice toto riziko bude kompenzovat výhodami pro EU. V alžírském případě je zde regulační a obchodní riziko, které vyplývá z potenciální změny existujících pravidel. ENI v současné době znovu projednává své, dohad, své dohody eh, se svými partnery a rozhodně si nemůžeme dovolit dále postupovat eh, této oblasti, pokud bude právní nejistota. Alžírsko se může rozhodnout, že nebude prodávat svůj plyn na Evropě, ale někomu jinému. Tím by se ohrozilo, ohrozila bezpečnost dodávek. V Libii bychom také mohli narazit na geopolitické regulační riziko. Návrh by nás mohl vést k novému jednání s našimi libijskými protějšky v okamžiku, kdy země čelí obrovským výzvám. Takže si velmi dobře uvědomuji ten časový rámec, který tady vysvětloval můj předřečník. Takže chceme zajišťovat atraktivitu a stabilitu pro naše partnery, podporovat také rozvoj klíčových infrastruktur u všech dodavatelů. Přeskum přepracování směrnice musí dále posilovat tyto principy především pro ty existující plynovody, které zajišťovaly tuto bezpečnost. Pokud jde o počet mezinárodních protěžků, na které by to mohlo mít eh, potenciálně dopad, mohlo by to znamenat eh, posílení jednání, kde by se řešilo na geopolitické i ekonomické úrovni, jak to bude v současné době vypadat a mohlo by to podkopat ten regulační rámec vytvořený Evropskou komisí. Jaký je tedy náš názor? Názor rozšiřuje legislativu EU na ty připojené plynovody, jak říkal můj předřečník, takže já to nebudu opakovat, ale vyvolává to otázky, které by měly být podle našeho názoru posouzeny z hlediska důsledku. Bylo by rozumné omezit uplatňování směrnice pouze na nové plynovody a ty stávající by se vyloučily z automatické aplikace. Zpětné uplatňování směrnice na 16 plynovodů hrozí tím, že poškodí základní principy, jako je předvídatelnost právního rámce a právní jistota. I když eh, to není úplně ideální řešení, ale mohli bychom si vytvořit pro systém, kde by bylo obrácené důkazní břemeno. To znamená jenom v případě, kdy komise a členský stát uznají, že stávající právní režim, který se vztahuje na uh, konkrétní infrastrukturu poškozuje skutečné efektivní fungování trhu, tak by komise mohla navrhnout opatření na zmírnění těchto problémů a na řešení problémů, které vyplývají z volné soutěže, z hospodářské soutěže. Další věci už řešit nebudu, ty už jsou příliš právního charakteru. V každém případě chci poděkovat vám všem že jste mě dovolili zde vystoupit. Z hlediska naší firmy vám mohu říci, že Evropa nesmí být eh, bariérou, eh, protože zde pořád ještě chybí určité částky pro mezinárodní propojení. Pořád ještě zde máme jistá ústa, úzká místa. Zacílené akce, aby se zlepšila odolnost regionu, které jsou pořád ještě vystaveny rizikům souvisejících s dodavateli. To by také vylepšilo bezpečnost dodávek. Děkuji a těším se na vaše otázky. Děkuji. Já bych rád eh, teď eh, řekl, že musím každého hlídat, aby dodržel řečnickou dobu. V každém případě nejdůležitější část bude právě debata, odpovídání na otázky. A teď Saulius eh, Willis který je ředitelem Ambergridge a pan Billis je tedy eh, z Litvy a pracuje na této pozici od roku 2013. Předtím eh, byl vedoucím strategické divize a také vedl kancelář E.ON ve Vilniusu, je to inženýr AB Lituvus Energie. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji všem kolegům. Já jsem si připravil krátkou prezentaci která by měla rozproudit diskuzi eh, místo, aby prezentovala naši pozici. Pokud jde o zabezpečení dodávek, protože my jsme v podstatě poměrně eh, izolovaný trh, a pociťujeme všechny negativní důsledky toho, že máme jednoho dodavatele. V takové situaci dochází k manipulaci s cenami. Zabezpečení dodávky může mít samozřejmě pozitivní eh, následky i eh, negativní následky. Pokud jde o ty pozitivní, tak mezi ně patří eh, reálně fungující trh. Kdykoliv trh skutečně funguje, tak je zabezpečení dodávky zaručeno. A my máme na starost fungování trhu se zemním plynem v naší zemi a společně s kolegy z ostatních baltských zemí vyvíjíme projekt, ve kterém by vznikl eh, ve všech čtyřech zemích eh, jednotný trh se zemním plynem. A každým naším opatřením přispíváme k tomu, aby trh fungoval, což je příznivé pro aktéry na trhu a proces seznam našich dodavatelů rozšiřuje. Jsou to i externí dodavatelé, kteří přicházejí se svými vlastními prostředky. Abychom zajistili fungování trhu, potřebujeme samozřejmě dostatek infrastruktury a potřebujeme diverzifikaci zdrojů. Negativní dopad. Sem patří především nedostatečná transparentnost a narušování trhu. Co tím myslíme? Několik otázek k diskuzi nabízím. Intervence do evropského regulačního prostředí. Pokud jde o dopad na eh, naše vnitřní regulace, vezměme si například eh, Nord Stream 1 eh, který se objevil z ničeho nic u německého pobřeží a jeho developeři žádali od spolkové německé agentury o plynovod Opal který eh, je tedy eh, na pobřeží, je v kompetenci německého regulátora. Jestliže, otázka tedy zní, jestliže nějaký projekt potřebuje výjimku, eh, je pro trh opravdu potřebný? A v případě Nord Stream 2 je to velice podobný případ. Vždycky slýchám argumenty, že tento plynovod eh, zaručí německému trhu levnější ceny plynu z důvodu kratší vzdálenosti a tím pádem nižších přepravních nákladů, než kdyby eh, vedl plyn přes Ukrajinu. Otázka zní proč? Protože Litva je mnohem blíže Rusku a přeprava plynu do Litvy je o tolik levnější než do Německa, že v podstatě Abych eh, dal víc prostoru pro diskuzi, položil bych otázku, proč eh, je problém transparentnost a rovné podmínky pro všechny aktéry na trhu? Proč je to pro někoho problém? Kolega už zmínil čísla, takže já už se u toho zastavovat nebudu. Eh, pouze bych chtěl říci, že když vidíme pokles domácí produkce v Evropské unii, pak jde o pokles produkce zemního plynu. Nicméně měli bychom mít na paměti čím dál vyšší produkci syntetického plynu, bioplynu a dalších plynných paliv a energie v plynné formě může být přepravována existujícími plynovody a eh, může hrát stejnou roli jako eh, dnes zemní plyn, ať už dovezený nebo eh, vyprodukovaný na naší domácí půdě. A ještě pár závěrů. Návrh komise na rozšíření směrnice o zemním plynu přichází v pravý čas zaručuje jednotnou aplikaci evropského práva na celém území Evropské unie a projeví se pozitivně na chování investorů. EU je atraktivním trhem takže nepanují obavy, že by někdo neinvestoval. Mohu vám říct jedno tajemství. Země, které vyrábějí zemní plyn, mají plynu hodně, ale potřebují peníze. Takže ať už bude trh vypadat jakýkoliv, ten produkt na něm bude. Tady to je jasné, není se čeho bát. A nové dovozové zdroje jsou vítané, protože ty jsou základním stavebním kamenem skutečně fungujícího trhu, kde není nikdo dominantní. A já budu velice rád odpovídat na otázky. Děkuji vám moc krát za tento projev. A naším třetím řečníkem je profesor Andreas Goltau, profesor mezinárodních vztahů a ředitel Centra mezinárodních veřejných politik na Royal Holloway College v Londýně, který se také účastní geopolitického projektu Harvardské univerzity eh, v rámci mezinárodních vztahů. Kromě toho také působí na Středoevropské eh, univerzitě veřejných studií. Děkuji vám moc krát. Pane předsedo, vážení poslanci tohoto výboru, je pro mě ctí zde, zde být a hovořit na toto důležité téma. Velice rád se s vámi podělím z akademického hlediska o svůj pohled. Na úvod bych chtěl nejprve říct, že zcela souhlasím s komisí ohledně její e, klíčové premisy, která zní, že integrovaný e, trh s plynem je základním stavebním kamenem projektu energetické unie. Směrnice o zemním plynu z roku 2009 e, sehrála v tomto ohledu zásadní roli. Dosáhla opravdu mnoha velkých věcí. Zavedla konkurenci na trhu s plynem, změnila trh s plynem, snížila ceny pro spotřebitele, víceméně eh, proběhla konvergence cen v celé Evropě a eh, národní eh, podniky se musely vzdát svých národních a regionálních monopolů. Směrnice tedy přispěla k efektivnímu fungování trhu, což všechno vedlo k energetické bezpečnosti. Takže směrnice o plynu z roku 2009 eh, je velice dobrá věc. Všechno se dá samozřejmě zlepšit. A otázka zní, jestli navrhovaná revize směrnice o plynu něco může dále vylepšit. Odpověď patrně zní, eh, já nevím, mám pochyby. Je tu potřeba zodpovědět několik otázek. První z nich se týká konzistentnosti. Veškerá myšlenka revize směrnice o trhu s plynem spočívá ve vytvoření koherentního rámce pro všechny plynovody, které vedou do Unie a z Unie. Záměrem tedy je rozšířit eh, předpisy o vnitřním trhu na plynovody, které přivádí plyn do EU. To samozřejmě vytváří tak trošku problém, eh, jak už víme. Protože tím pádem eh, budou platit na jeden plynovod až dva regulační režimy, což vytváří poměrně složité právní situace, do kterých nechci zabíhat detailně. Vzhledem k tomu, že tento problém existuje, Zjistili jsme, že existuje jednoduchá výjimka, jednoduché řešení. A to udělit výjimku existujícím plynovodům a případně novým plynovodům, které mají být postaveny na základě článku 36. Zajímavé na tom je, že pokud bychom to udělali, tak jsme zpátky u přístupu případ od případu. Muselo by se to řešit pro každý plynovod zvlášť a je pravděpodobné, že to dopadne úplně stejnou situací, jaká to byla už předtím. A v nejlepším případě, v nejhorším případě eh, se stane, že budeme zacházet s podobnými plynovody jinak, nekonzistentně. Tím pádem z toho vznikne taková jakási slátanina, což je opak konzistence. A to není všechno. Už to bylo zmíněno, že by mohla být do systému integrována právní jistota. Pokud jde o existující plynovody, tak eh, by museli proběhnout retroaktivní změny, což je poměrně problematické. Není to bez precedentů, už k tomu došlo v evropském nařízení o plynu například, ale je to obtížné. Zejména je to obtížné, pokud si nejste úplně jistí, jaký bude eh, výsledek vaší žádosti o výjimku. A protože jistoty není mnoho v tomto případě, tak ekonomičtí aktéři s tím budou mít patrně problém. Protože ti dělají obchodní rozhodnutí na základě stav stávajícího regulačního rámce. A navrhovaná revize představuje zásadní změnu v tomto rámci. A tím pádem se změní e, ekonomika smluv. O tom už jsme slyšeli od e, pána z ENI. ty smluvní, smluvní situace by se mohla změnit v mnoha ohledech. Vlastnická struktura, například vlivem požadavku na unbundling a tak dále. Takže chci říct toto, ano, zlepšovat je vždycky co, nicméně nemyslím si nutně, že současná revize, při nejmenším ve stávající podobě, přinese mnoho e, dobrého fungování vnitřního trhu. Pak je to, ale ještě druhý bod. Myslím si, že je taky poměrně nejisté, jaká bude přidaná hodnota eh, v energetické bezpečnosti, protože to je konec konců jeden z hlavních cílů. Energetická bezpečnost vlastně znamená eh, zlepšit zabezpečení dodávek, dát spotřebitelům na výběr a znamená to maximalizovat ekonomické výhody eh, evropských zákazníků. O nic jiného tu nejde. Pokud jde o stávající plynovody, o tom už taky hovořil kolega z ENI, tak nejmenší, co můžete získat, je další vrstva složitosti. Ještě nad tím režimem, který upravuje eh, eh, plynovody eh, dnes. Vlastně další vrstva předpisů. Tím vyvstává otázka čistě praktická otázka implementovatelnosti evropského režimu, která by platila pro plynovody z Alžírska, z Maroka, i z Ruska a tak dále. Protože tady je řeč o dlouhojích a zdlouhavých procesech, jejichž výsledky jsou nejisté. A protože u stávajících plynovodů by bylo třeba žádat o výjimky, tak by to nevždycky zafungovalo a mohlo by se stát, že se bude muset vyjednávat o mezivládních mezinárodních dohodách, z čehož by mohly vést další problémy. To není to, co bychom si představovali, co bychom chtěli v oblasti energetické bezpečnosti. Ale pokud jde o nové projekty, o nové plynovody, tak tam je to ještě o něco těžší. Nové plynovody, u, u těch chceme um, možnost, u těch chceme mm, více možností na výběr. A přidat ještě další úroveň složitosti pro budoucí plynovody by znamenalo, že tyto projekty budou do značné míry ohroženy. To jsou projekty kapitálově velice intenzivní, dlouho plánované a celá, celé roky trvá, než padne investiční rozhodnutí. A k tomu se bude vyjednávat o mezivládních smlouvách, které by řešily vzniklé právní složitosti, což by znamenalo, že některá investiční rozhodnutí vůbec neproběhnou. A to se netýká nutně pouze eh, plynovodu ze severu a ze, z východu, ale také z východního středomoří. To jsou plynovody, které v budoucnu možná budou potřeba. Už teď jsou s nimi problémy, jejich eh, ekonomika je nejistá a další úroveň složitosti by jim zbytečně ublížila. Takže říkám, že jsou tu rizika. Jaké jsou výhody pro energetickou bezpečnost? Já musím říci, že přesně nevím, jaké jsou. Pokud jde o rozšíření eh, upstream eh, hospodářské soutěže, což je jeden z argumentů, tak si nejsem úplně jistý, jestli revize směrnice o plynu něco změní protože v konečném důsledku v producentských zemích bude na bude všechno spočívat na tom, kdo vlastně ty molekuly posílá k nám, kdo e, vysílá ten plyn, což je v Alžírsku Sonatrach, v Libii NOK, v Rusku Gazprom. A ta revize neudělá s e, hospodářskou soutěží upstream vlastně nic, protože to jsou režimy, kde export ovládá vláda. Pokud jde o ceny, tak e, pravda je taková, že vždycky velkoobchodní ceny na evropském trhu budou, doda- budou určovat e, e, marginální dodavatele patrně tedy LNG. Pokud jde o výhody pro spotřebitele, tak si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby vnitřní trh fungoval. To by bylo to nejlepší, čeho bychom mohli dosáhnout v zájmu spotřebitelů ale eh, energetická bezpečnost je vlastně nejlepší jaksi pojistkou, eh, nejlepším pojištěním pro Evropu. A tady mi trošku chybí posouzení dopadu, jak už to bylo zmíněno. Jestliže energetická bezpečnost má nějaké výhody, tak já bych rád viděl, jaké to jsou. Zatím žádné nevidím. Pak s tím ale souvisí ještě třetí bod. A sice Máme rámec, který upravuje energetickou bezpečnost. Jmenuje se nařízení o zabezpečení dodávky, bylo nedávno zreformováno a dělá přesně to, o čem se tady bavíme. A sice rozšiřuje regionální spolupráci mezi členskými státy, eh, uplatňuje princip solidarity, Eh, je to podloženo daty, protože eh, NSOG eh, vypracovává scénáře různého narušení dodávky a tak dále, což pomáhá plánování infrastruktury, což je všechno skvělé a je to upravováno určitým rámcem. Takže můj druhý argument zní, že celý ten proces mi připadá tak trochu uspěchaný. Mám určité pochybnosti o tom, zda se eh, energetická bezpečnost zlepší. Zajímalo by mě, jaké jsou ty výhody. A ještě poslední bod a pak budu končit. A já to řeknu úplně na rovinu. Můj třetí bod zní, že není dobrý nápad eh, provozovat geopolitiku pomocí regulací. A nechápejte mě špatně, regulace není nikdy neutrální, že ano? Regulace může vytvářet eh, nějaké eh, národně protežované subjekty, může eh, vytvářet regulaci ku prospěchu spotřebitelům, to znamená posílení konkurence, přesun prostředků z firem na zákazníky a tak dále. A tady se Evropská unie rozhodla. Rozhodla se ve prospěch spotřebitelů. K čemu ale regulace není? To je geopolitika. A tím se dostáváme k tomu velkému tabu, kterým je Nord Stream 2. Kdybyste vyhodnotili, které projekty by byly ovlivněny celou touto revizí, tak nepotřebujete příliš mnoho fantazie na to, abyste zjistili, že většina existujících plynovodů mají nějaké výjimky v jakékoliv podobě nebo po nějaké časové období. A většina nových plynovodů, ne-li všechny, ty výjimky mohou dostat. Když se podíváte na všechny, které existují, tak, z toho, eh, tak do toho nepasuje do jedné z těchto kategorií. Takový je jenom jeden, a to je Nord Stream 2. Ten eh, má být řešen mezivládní dohodou a pokud žádná nebude, tak budou platit eh, pravidla automatická, což patrně znamená, že s tímto plynovodem bude problém. Což je možná chytré, ale není to nutně správné. Můžeme ho, dlouho hovořit o normativní síle Evropy, o tom, jak Evropská unie nastavuje pravidla a tak dále, ale podle literatury by tohle patrně eh, bylo jaksi pře, pře, přehnání eh, právních norem exportu. Je to ale problematické i z jiných důvodů, protože regulace ve smyslu a duchu evropského práva by měla nastavit rovné podmínky a vytvářet rámec, ve kterém by výrobci mohli konkurovat e, o zákazníky pomocí cen. Regulace neznamená rozhodnout, který plynovod bude preferovaný. Neměla by rozhodovat, které jsou dobré molekuly a které jsou špatné molekuly. Ideálně e, by měla být regulace slepá vůči všem těmto aspektům. Jakmile začnete vytvářet arbitrárně pravidla, zacíleně, místo aby byla založená na principech. Tak to uh, podkopá celý projekt, o kterém hovoříme, což je integrace trhu s plynem. Protože jakmile se nemůžete spolehnout na to, že pravidla jsou nezaujatá, tak si začnete říkat, jak je jisté, že budou platit i v budoucnu. Takže abych to řekl jinak. Jestliže Nord Stream 2 nebo celkově ruský zemní plyn je politicky příliš citlivé téma, tak si to žádá politické řešení. Regulace to je zkrátka špatný nástroj. Regulace tu od toho není. Vysílá to špatné signály a to je ode mě všechno. Děkuji vám. Děkuji. Tak eh, jak vidíte, nechtěl jsem vás přerušit, i když jste překročil řečnickou dobu. Jak jsem řekl na úvod, milí přátelé, rozdělujeme eh, toto téma do dvou částí. Nejprve na ty, první, eh, na ty právní aspekty, kde se snažíme být i zcela objektivní, tedy rovné podmínky pro všechna propojení mezi třetími státy a Evropskou unii. A pak je tu ta politická část celé věci, o které jsme v Evropském parlamentu často hovořili a bylo, byl to vždycky poměrně jasný výsledek, který z té diskuse vyplynul, tedy že některé projekty mohou být i proti tomu politickému přesvědčení eh, Evropské unie i Evropského parlamentu a mohou vytvářet tenze mezi členskými státy tomto tématu jsme hovořili tedy v Evropském parlamentu politicky vzatu na úvod, jsem se snažil toto rozdělit. Teď mluvíme o právních aspektech, protože chceme zajistit rovné podmínky pro všechna spojení. Teď bych poprosil posledního řečníka z panelu, doktora Elena Rileyho, člena poradenského výboru energetického společenství, tedy justičního panelu energetického společenství, který dostává eh, přímé pokyny ze státu a z energetického sekretariátu a uděluje rozhodnutí v oblasti aplikace energetického práva EU. Je to seniorní fellow Institute for Statecraft v Londýně a nerezidentní senior fellow Atlantské rady z Washingtonu DC. Předtím působil jako profesor práva na City Law School eh, v Londýně na City University. Takže je to několik zástupců z Londýna. Prosím. Poznámka bez mikrofonu. Vy budete, pane kolego, moci hovořit jako první řečník jménem Evropského parlamentu. Doktore Riley, ano, děkuji, já bych se k pánovi eh, rovnou vyjádřil kolega Andreas, řeší Nord Stream 2 a já eh, radím PG&G a Naftigasu, takže jenom aby to bylo úplně jasné. Chceme mluvit naprosto otevřeně. Neradil. Aha, tak to byl jenom dokument King's College, který byl financován Gazpromem a Nord Streamem 2. No, no dobře, vidíte, to je na webu King's College, ale to je jedno. Um, um, Každopádně eh, pojďme eh, přejít na jiné téma. Eh, jak říkám, informace máte k dispozici ohledně těch článků, které jsem sepsal já. E, příspěvek bez mikrofonu opět. E, máte to tam všechno, já jsem připraven to detailně rozebrat v otázkách a odpovědích, pokud budete chtít. Na úvod mi dovolte říci, že dvě témata, která zde jsou naprosto zásadní, jsou jednak tedy ta právní jistota, otázek souvisejících tedy s plynovody a pak je tady ta otázka nediskriminace. Já bych řekl, že tady se musíte začít na celou věc zaměřovat do té míry, do jaké se tato témata řeší v směrnici o plynu. Máme situaci, kdy na úvod řešíme kontext. Kontext je zde velice důležitý. Předtím, než budeme hovořit o změně směrnice o plynu, musíme hovořit o aplikaci evropského práva tak, jak je teď. My už plynovody máme, třeba eh, jamalský plynovod South Stream nebo navrhovaný South Stream. A oba tyto plynovody podléhaly evropskému právu. Jsou to dovozní plynovody a evropské právo na nich má, eh, na, má názor. Eh, já se často bavím s lidmi z Nord Streamu 2, často mají různé argumenty, ale argument, argumenty jim chybí, eh, když mluvíme o tom, eh, zda by se na Nord Stream mělo vztahovat evropské právo. Takže vlastně, když se tady hovoří o nedostatku právní jistoty, o retroaktivitě, ono je velice složité toto tvrdit, protože dnes existují plynovody, kterými proudí plyn, a jsou to dovozní plynovody, na které se evropské právo aplikovalo a aplikuje se. Takže ta obtíž tady je, že my se maximálně zabýváme vyjasňováním v tuto chvíli. To je ta úroveň debaty v této věci, ehm, protože ty argumenty jsou zkrátka neudržitelné. Kromě toho, eh, odpovědi na parlamentní eh, otázky zde v Evropském parlamentu jasně ukazují, tedy odpovědi komise na otázky parlamentu jasně ukazují, že zkrátka se mohlo žádat o výjimky z Nord Stream 1, takže v předchozích komisích panoval názor, že právo EU se může plně aplikovat a jak říkám, máme plynovody, dovozní plynovody, na které se také vztahuje. Myslím si, že samozřejmě také pravda, že mm, celá velká část energetického práva v EU se plynovodu netýkala, ale když se podíváte na detaily tak jistického balíčku, mm, většina z těch přijatých plynovodů byla v rámci toho prvního nebo druhého balíčku kde ty závazky nebyly tak zásadní. A další prvek celé bohatství v energetickém sektoru celkem. Takže důsledek toho je, že EU se zaměřovala čistě dovnitř sebe sama. Jinými slovy zbývá otázka, co právo EU neaplikovalo, ale mělo se aplikovat. Pokud se pak dostaneme k novým plynovodům, tak zde je podle mě otázka tato. Plynovody. Kromě toho, pravidla, která budou platit, jsou pravidla, která již teď existují. Neexistuje žádná nová zázračná judikatura EU. Takže tady ta obtíž je v zásadě v tom, že komise e, zaujímá ten přístup vyjasnění pravidel, poskytnutí právní jistoty. A jeden, jeden z argumentů, který e, zde podle mě je velice signifikantní v celé té věci, je, že tato změna, pokud nebude přijata, tak bude vysoce pravdě, vytváříte určitý stupeň právní bezpečnosti pro Nord Stream 1, který ten plynovod zatím, kterou ten plynovod zatím nemá. Takže tak ta diskuse, je to politická otázka? No není, protože ten problém je ten, že operace Nord Stream 2 na evropské směrnice o plynu eh, z roku 2009, které se pak musí řešit a vytváří to celou řadu otázek pro jednotný trh. Jeden z hlavních problémů například je to, že když se odebere eh, veškerý plyn z plynovodu Brotherhood a povede se to Nord Stream 2, tak eh, zrušíte tu bezpečnost 2006. Identifikuje více než 40 politicky motivovaných zastaveních dodávek plynu mezi eh, roky 98 dostane do soudního dvora, tak eh, tyto instance budou samozřejmě také použity eh, právními týmy v případech tohoto druhu. Je to bezpečnost, má fungovat, bude mít ten dopad, že to rozštěpí evropský jednotný trh s plynem. V zásadě přijde veškerý tento plyn, eh, zrušíte ty interkonektory ze západu na východ a rozdělíte evropský trh. Jinými slovy, bude tam obrovské množství plynu, které zaplaví východ. Odřízne to středo, střední a východní Evropu od jakýchkoliv jiných alternativních zdrojů dodávek. Takže to je problém pro jednotný trh a podle mě je velice složité s tímto zachovat. je ilustrováno případem Opal a Nord Streamem 1. Pokud neaplikujete evropské právo na dovozní plynovody, jaké budou konsekvence tohoto neaplikování evropského práva? No, dopady budou tyto. Žruhu, protože jediná strana, která přivádí plyn do jednotného trhu skrz opál je Gazprom. V zásadě tedy zajišťujete ruskou extrateritorialitu na jednotném trhu tedy aplikaci ruského monopolu v branách eh, Unie. Jinými slovy, musíte eh, mít evropská pravidla pro všechny importní eh, plynovody, abyste chránili integritu fungování jednotného trhu. A já si myslím, že to by mohlo prozatím stačit. Děkuji vám. Wow. Děkuji vám. No, jste byl vlastně tak. My zde můžeme soudit pouze právní hodnocení. Já to považuji za zbytečné, protože máme i ekonomické a politické otázky. E, konec konců musíme tady diskutovat i o pozici komise a rady, o tom jsme nikdy nediskutovali. Já bych nejprve k panu Borchertovi e, aktuálních plynovodů. Je toto skutečně tedy Lex Nord Stream 2? Říkáte, že 35% poznámek bylo souhlasných. Bylo jich tam 42 těch intervencí, 12 bylo pro, z nich 11 z Polska a 5 od státních podniků. A za třetí, na pana Rileyho. Vy jste, pane Riley, dříve řekl, že evropské právo Eh, je aplikovatelné na Nord Stream 1. Teď říkáte, že se musí směrnice změnit, aby to bylo aplikovatelné na Nord Stream 2, ale zároveň říkáte, že v grémích ve Washingtonu, že eh, americký eh, seznam sankcí proti Rusku má v opodstatnění to, že jsou proti Nord Streamu 2, protože USA chtějí dodávat LNG. Což znamená, že když dobře fungující vnitřní trh s plynem nepodporuje, chce ho zničit a že se navýší nejistota, ne že se sníží a že toto je skutečně zákon, který eh, před soudním dvorem nemůže nikdy obstát. Děkuji. Uh, thank you very much. A teď bych se rád obrátil na naše stínové zpravodaje. Pan Krasnodemský, kolega Nika právě dorazil. Rád bych vyvrátil jedno dalekosáhle nedorozumění, pokud jde o kritiku toho nařízení. Protože toto nařízení území EU a v jejich územních vodách, to vypadá jen jako logické doplnění zásad a nařízení, na kterých jsme se shodli tady a to nikdo nespochybňuje. Hodnoty se na ně odvolávají při různých příležitostech. Bohužel velmi selektivně. A to o to víc a dalších kolegů z Bundestagu, kteří jasně potvrdili, a kolegy Broka také, jasně potvrdili, že ten projekt, projekt, které budou předmětem eh, výjimek a tak dále, ale ten eh, projekt Nord Stream 2, o kterém jste hovořili, někdy příliš pompézně ohlašují když ovšem přijde na konkrétní řešení, tak se ukáže, že jsou to jen prázdná slova. Chtěl bych kapitalisté eh, prodají i strom, na které je pověsíme a provaz, na kterém je pověsíme. No tak eh, ehm, já ta věta Leninova v souvislosti také stínový zpravodaj. Kolega Petersen. Děkuji, pane předsedo, já budu mluvit dán. A otázka v Dánsku, v mé zemi. Eh, Já se nechci zastavovat u těch dánských detailů, ale zmíním několik principů. My chceme mít jednotný trh, chceme mít vnitřní trh, chceme mít eh, pravidla hry, která budou platit pro všechny, chceme, aby byla zajištěna právní jistota pro všechny na které budou založeny normy, transparentní normy. A to říkám i s ohledem na to, co máme teď na stole, protože v tom předloženém návrhu vidím určité problémy. Pokud jde třeba o možnosti, které se dávají členským státům, aby získali výjimky z navrhované směrnice, jsme zne- znepokojeni. Znepokojeni ve frakci ALDE, pokud jde o dosah této možnosti výjimek protože to může určitým způsobem pokřivit ta společná pravidla, na nichž se můžeme shodnout. Takže ALD určitě předloží pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy v tom smyslu, aby ty výjimky byly založeny na analýze komise, aby komise sehrála roli při vyhodnocení těchto výjimek. Zda je to možné, zda je to rozumné, aby členský stát měl výjimky, protože pokud to neuděláme, tak hrozí, že bude podkopán samotný smysl jednotného trhu. A to, že bychom měli pravidla, společná pravidla pro všechny. Proto tedy předložíme pozměňovací návrhy, aby ty výjimky a to schválení výjimek bylo podmíněno hodnocením komise tak, aby zde byl co nejsolidnější základ, na kterém budeme moci pracovat, pokud jde o zajištění bezpečnosti dodávek. Děkuji. A další řečník také stínový zpravodaj, pan Turmes. Děkuji vám. Já bych nejprve měl otázku na pana eh, eh, Borcharta. Eh, pan Pisteli si myslím, že správně řekl, že ta směrnice by eh, možná, eh, měla, by možná mohla vést při určitých výkladech k jisté nejistotě. Eh, já si myslím, že v radě se vede s rozhovory komisí jak Španělsko, tak Itálie. Takže jaké jsou ty nejistoty? Nepravidla pro skoro každého a potom jiná pravidla pro několik lidí, kteří chtějí kupovat plyn a prodávat kde chtějí, kdy chtějí a za jakou cenu chtějí. Tohle my naprosto odmítáme a nikdy na to nepřistoupíme. Za druhé, myslím si, že je-li řeč o energetické bezpečnosti, závisí život každého z nás. A to nepřeháním. Existují studie, že po šesti hodinách eh, velice nízkých teplot nastane vyšší úmrtnost u eh, novorozených dětí a u seniorů. Takže proto ta lehkovážnost, se kterou někteří vstupují do této diskuze, mě velice štve a je opravdu nerealistická. Pomyslíme-li na telný s cenami založenými na tržních mechanismech a ne na politických eh, záměrech a politických hrách, řešení z ekonomického hlediska, která jsou nezbytně nutná. A já vítám tuto iniciativu. Vítám eh, tento krok Evropské komise, protože je toli výhrad. To je můj apel na Evropskou komisi a ještě jednou se omlouvám panu předsedovi, že jsem přišel do debaty pozdě. Srdečně poděkovat expertům a ty eh, rozdílnosti ve vašich přístupech a pohledech ukazují, že podstatě vůbec nemůžeme oddělovat to právní hodnocení od politického. Nehovoříme tady o měnění nebo zlepšení určité směrnice, ale v podstatě tady jde o geopolitické dopady, za které máme všichni eh, společnou odpovědnost. A e, domnívám se, že by bylo správnější hovořit vlastně jenom o Nord Stream 2, místo toho, abychom vytvářeli nějaký konstrukt, který na jedné straně e, tomu zabrání, ale na druhé straně se bude muset řešit mnoho výjimek, což si myslím, že opravdu zhorší právní jistotu, e, tím i jistotu investic, ale přitom přesně to vždycky chceme, aby v Evropě existovala právní jistota, bezpečné prostředí pro investice a zabezpečení zabezpečená dodávka. A já si právě myslím, že zabinou jako dříve, což má své důvody. A čím vyšší je nabídka, tak tím silnější je tržní ekonomika a tím lépe je to pro eh, spotřebitele z hlediska cen. A máme konkurenci eh, na, v oblasti plynu, eh, které to jaksi zavře dveře. A já bych se chtěla tedy zkrátka zeptat. Jak... V určitém časovém bodě, kdy Rusko vede válku proti jedné zemi, protože ta země má dohodu o přidružení a obchodní dohodu s Evropskou unii, tak zda bychom v takové chvíli eh, skutečně měli být energeticky závislí na této zemi, zda bychom tu závislost chtěla? Ne ale otázka je, co s evropskými energetickými trhy v tomto případě s plynovým trhem. A já po vyslechnutí těchto příspěvků bych se ráda zajímala o to, co řekl pan Riley, tedy, že touto změnou směrnice. V myslosti bych ráda znala vaše detailnější vysvětlení. Od pana Borcharta bych ráda věděla, věděla, jak to vidí on a potom od zástupce Amber Gas což je zástupce východoevropského podniku, bych ráda slyšela, jak to vnímáte tam, protože pan Riley řekl, že je představitel, jak si vysvětlení tam, takže to je velice napínavá otázka. Co se týká dalších pozměňovacích návrhů, eh, má, má frakce toho názoru, že co se týká těch výjimek, měli bychom být daleko restriktivnější. A zde bych eh, se ještě jednou ráda zeptala Riley, pana Rileyho a komise, proč by vůbec měly existovat další výjimky pro eh, plynovody, které spojují evropské státy a státy mimo EU. Děkuji. Děkujeme vám. Děkujeme, kolegové dámy a pánové, za eh, tuto diskusi a za všechny otázky. Eh, děkuji vám skutečně mnohokrát. Teď je čas na odpovědi. Eh, tak, padlo několik otázek na komisi. Možná budete chtít odpovědět, prosím, co nejstručněji, protože nemáme příliš mnoho času. Máme nějakých 20 minut. Víc ne. Děkuji. Nepůjdu otázku po otázce, vzal bych to spíše tematicky. První téma eh, zmínila paní Kapl a pan Langen, pan Turms a paní Harms, tedy právní jistota. Musím říct, že eh, prohlášení, že náš návrh vyvolává právní nejistotu, to mě dost ohromuje, protože eh, je to poprvé, kdy vytvář, kdy dáváme infrastrukturní projekt pod společný právní rámec a to samo o sobě by mělo vyvolávat eh, právní nejistotu, no já nevím. Eh, nejistota už existuje, protože máme různé interpretace a různé postupy eh, v tom smyslu, zná ten třetí balíček v té psané podobě se týká dovozních plynovodů nebo ne. My tady teď jasně říkáme, že se jich týká. Říci, že u nových plynovodů, on o tom hovořil i pan Goldhau, že vytváříme další komplexitu protože eh, musíme mít výjimky nebo musíme uzavírat IGA. No nezlobte se, to jsou pravidla, to už platí dnes v tom systému, jaký máme a nevidím, jakým způsobem by toto byl důvod říci, je to komplexní, tak to necháme tak, jak to je a nebudeme aplikovat vůbec žádná pravidla na našem vlastním teritoriu. Eh, nevím, jak to do sebe zapadá. otázce Nord Stream 1 je existující plynovod a mohl by spadat do katalogu výjimek a záleží tedy na Německu, na Bundesnetzagentur, aby se zaměřila na to, jakou výjimku by musela připravit, aby Nord Stream 1 splňoval eh, podmínky této změny. Ale zde bych rád rovněž řekl obecně za to, že eh, to není nějaká jízda na černo. Mutatis mutandis eh, i na ty výjimky platí kritéria a podmínky, které eh, platí pro výjimky pro novou infrastrukturu. Takže nejde o to, že by vlastně přestalo existovat všechno, neexistovalo nic. A podobně, pane Langene, já ne, nesouhlasím s tím, že e, přítomnost výjimek by znamenala, že toto je Lex Nord Stream 2. Říkal to i eh, pan Goldhouse, Turk Stream 2, EastMed, to do toho všechno spadá. Nejedná se o legislativu Nord Stream 2. Eh, jaké výhody? To tady také zaznělo. A to navazuje na eh, tu dopadovou studii. My jako komise jsme řekli, protože jsme názoru, že už existuje právní rámec pro tuto věc, že vyjasnění aktuálního právního rámce nepřináší signifikantní hospodářské, politické nebo sociální problémy, které by si žádali studii dopadu. Říkáme, že co se týká těch výhod, když si vezmeme tu situaci, nechceme nějak eh, chodit kolem horké kaše, když si vezmeme situaci toho jednoho dodavatele z východu, což je Gazprom, máme 180 nebo 190 miliard kubických metrů plynu, která o tamtud každý rok přichází. A to v plynovodech, které řídí producent, Eh, oni vlastně dělají tu transmisi a přivádějí plyn tam, kam chtějí. A my říkáme, že vlastně touto strategii touto strategií za celá léta, za celá desetiletí už tak mají dominantní pozici na celé řadě našich trhů, dokonce i stoprocentní pozici. DG Competition dokonce zjistilo důkazy o tom, že v některých regionech, například na jeho východě, toto vede ke zneužívání této dominantní pozice. A právě na to se chceme zaměřit, protože těmi operačními pravidly, unbundlingem, přístupem třetích stran a tak dále, můžeme dosáhnout e, změn. Ano, můžete říci, že ehm, dosáhneme výjimek, ano, ale pouze pokud to nenaruší hospodářskou soutěž, bude to v souladu s jednotným trhem a nebude to eh, eh, riziko pro bezpečnost dodávek. Tak to je eh, riziko a už končím, protože pan Lagen se mě zeptal ohledně těch konzultací 34 a 22 kritických a 12 pozitivních. Ano, mnoho z nich bylo z Polska, ale když se podíváte na ten seznam těch, kdo byli kritičtí, tak to můžeme postavit na hlavu a tam vlastně vidíte velice jasně, kde leží jasné hospodářské zájmy Nord Stream 2. Takže proto ano, my ten výsledek bereme tak, jak to je, ale nesmíme ho pře- eh, jaksi nadhodnocovat. Je to pouze indikátor, není to pro nás ale překvapení. My jsme to prostě nečekali. Dobře, děkuji vám, pane řediteli. Eh, jeden náš kolega by chtěl ještě druhé kolečko, ale máme málo času. Dostanete 30 sekund, pane Langene, 30 sekund. Děkuji. Eh, Tady k těm výjimkám. Pan eh, Borchardt řekl, že stávající plynovody by těm novým pravidlům nepodléhaly. Jinými slovy, že byste museli linka Medgas, Alžírsko, Španělsko, Nord Stream 1, Tedy těchto pět podle stávající směrnice o plynu by nepodléhaly těm pravidlům. Přičemž z Rady a komise máme informace, že s nimi jsou velké problémy. Tedy jaké budou konsekvence tohoto celého, když říkáte, že vlastně ve finále e, budou všichni mít nějakou výjimku? Chcete zareagovat? No, já jsem řekl, že ty výjimky jsou eh, předmětem určité kondicionality, takže to je potřeba hodnotit. Ale existující plynovody, ty, které jste zmínil, tady jsou problémy s retroaktivitou. Ne v tom smyslu, jak o tom hovořil pan eh, profesor, Go, eh, pan profesor Goldhout. V tocích plynů, plynovody, které už existují celá desetiletí. My těmi výjimkami říkáme, že je potřeba to časově omezit. Ta derogace nesmí být navždy. A Samozřejmě ta derogace musí plnit určitá kritéria. A pak ještě k panu Petersonovi, on chtěl silnější, ale eh, šetřit, co dělali členské státy s těmi derogacemi a pokud to nebudou dělat řádně, tak komise může intervenovat. Děkuji. Děkuji. Pan Pistelli. Velice stručně, já jsem velice rád, že komise pochopila některé ty věci, které jsme zmiňovali, takže v zásadě ten zásadní rozdíl mezi novými a existujícími plynovody a v třetích státech si vyžadovali určitý stupeň aktivity, kterou eh, dnes děláme jinak, když je to vlastně paralelně, tedy produkce plynu a exnost dodávek, eh, časovou omezenost pokud nějaká země, pokud nějaký členský stát je schopen vysvětlit, proč žádá o výjimky na základě daného trhu, na základě tím, jaké jste udělali investice, jaké máte podepsané dohody, což, eh, nebo respektive jaká je tradiční diskuse o tom obsahu, takže tak to také lze. Prosím. Já jen velice šedou zónu v rámci eh, právního prostředí v celé evropské jurisdikci. Trhy, které jsou klíčem k eh, zajištění dodávek, jsou postaveny na důvěře. Měli by věřit tomu projektu, který jim nabízíme, a měli by věřit trhu co do jeho fungování. V Evropě nikdo plyn nepotřebuje. Potřebujeme světlo, teplo, komfort, případně nějaké chemikálie. A to lze vlastně dodávat i jinými způsoby. Existují jiné technologie, existují jiné způsoby, jak toho dosáhnout. Plyn eh, může konkurovat jiným zdrojům energie. Opozice vůči eh, změnám navrženým komisí je škodlivá pro plynový průmysl v Evropě. A ty firmy, které jsou proti tomuto návrhu, si říkám, co to vlastně dělají. Oni, ti, oni se snaží vlastně omezit vlastní biznis v Evropě. Já tento přístup nechápu. Ta směrnice vyjasňuje pravidla pro investice. A já jsem z biznisu. Celý život dělám v biznisu. Já mohu investovat v právním váku, stejně tak, jako mohu investovat v prostředí právní jasnosti. Ale obojí má svou cenu. Pokud hodně riskuji eh, v případě právního vákua, tak mohou být, může být velice vysoká návratnost. To je spekulace. Pokud si myslíte, že evropští spotřebitelé eh, vám za to musí platit, já s vámi nesouhlasím. Právní jistota, právní regulace poskytuje rovné podmínky pro všechny evropské spotřebitele a účastníky na trhu. Protože jinak ehm, tady je monopol. A právě kvůli monopolu tuto oblast regulujeme. Děkuji. Děkuji vám. Prosím, pane. Děkuji. To oblast regulujeme. Děkuji. Děkuji vám. Prosím, pane. Děkuji. Aby se to vyjasnilo. Upstream plynovody neexistují v právním váku a nenutně jsou spravované zemí původu. Primárně jsou spravovány e, eh, umluvou OSN o mořském právu. Takže existuje jakýsi právní orgán a rámec, který toto reguluje, včetně toho, kdo je zodpovědný za studie dopadu na životní prostředí a tak dále. Takže je, myslím, velice důležité, když máme takovouto právní debatu, abychom rozlišovali mezi způsobem, jakým se plynovody řídí a spravují a třeba způsobem, jak ta navrhovaná změna může dopadnout na právě tento existující regulační rámec. To je velice důležitá diskuse, protože tehdy se dostáváme do té složité právní situace, o jaké tu mluvíme. Neříkám, že tady je per se nějaký problém s dohledem směrnice nad plynem. E, řekl jsem, že tady potenciálně vidíme na tom způsobu, jakým ta směrnice o plynu funguje, jak se má revidovat. Potenciálně zde vidíme velice složitou právní situaci do budoucna. A pak ještě jedna věc, rád bych nám připomněl, jak na tom dnes jsme. Tady se částečně vracíme k otázce energetické bezpečnosti. Já bych, já bych řekl, že jsem jasně řekl, jak definuji energetickou bezpečnost, tedy bezpečnost dodávek za rozumnou cenu a zajištění výhod pro spotřebitele. Tak definuji eh, energetickou bezpečnost. A když se podíváme na vývoj eh, trhu s plynem v Evropské unii za posledních deset let, tak vidíme eh, vlastně dvě věci. Za prvé, Eh, zvyšující se konkurence a za druhé ceny jdou dolů. A kromě toho je tady ještě třetí věc, kterou vidíme, a to přišlo od komise, když provedli své zátěžové zkoušky eh, v rámci přípravy na nějakou trochu jinou regulaci. Viděli jsme, že odolnost systému se obrovským způsobem zvýšila za posledních několik let. Důvody proto jsou velice jednoduché. Je to proto, že komise odvedla skvělou práci v tom, že vytvářela hardware i software, abych tak řekl. O tom hovoří Ševčovič neustále. Tedy hardware, ty interkonektory a software, tedy eh, regulaci jednotného trhu a ty tři energetické balíčky. A tím se dosahuje energetické bezpečnosti, alespoň podle mé definice. Kromě toho, to je ještě poslední věc, kterou bych rád reagoval na to, co tady předtím zaznělo ohledně těch vstupních bodů. Kromě toho chceme také to, abychom měli co nejvíce vstupních bodů. I když to třeba bude znamenat, že někdo promrhá peníze. Protože ta opcionalita, to je také veřejný statek. Čím více máte možností, tím více jich můžete využít. A čím více jich máte, a právě proto si myslím, že každý dodatečný vstupní bod je něco, o čem by se mělo diskutovat, protože to ve finále může posílit odolnost systému a posílit energetickou bezpečnost. A pak ještě pár slov ke Gazpromu. Kromě právo o hospodářské soutěži, Evropská unie v podstatě udělala to, že se e, popasovala s některými velkými soupeři, a to nejen v plynu, hovoříme o Microsoftu, o Google, o snad největších hráčích na svých konkrétních trzích a Evropská unie se popasovala také s Gazpromem. Má proto nástroje. Když někdo poruší pravidla a zneužívá svou sílu na trhu, protože má dominantní pozici, tak máme skvělé nástroje, jak se s nimi vypořádat. Je to naprosto legitimní sada nástrojů, protože zajišťuje, aby trhy fungovaly dobře. Já bych těm nástrojům o trochu víc věřil. Děkuji. Děkuji. Komise eh, by ještě ráda zareagovala. No, já nechci vlastně reagovat. Chtěl bych definovat si podmínky pro plynovody, které leží v jejich hospodářské zóně, výlučné hospodářské zóně a v teritoriálních vodách. Proto pro, pro nás je toto naprosto jasné. V Evropské unii budou neustále platit nejvyšší ceny za plyn. A to se právě děje. Já nemohu říct, tím, že diverzifikujeme, tím, že diverzifikujeme cesty, diverzifikujeme zdroje a diverzifikujeme dodá, dodavatele. A samozřejmě nezapomeneme na vás, ano, pane kolego. Eh, samozřejmě my jsme otevřeni vůči vašim příspěvkům. Tady má slovo pan doktor Riley, máte slovo. Děkuji. Já bych souhlasil s panem Borchartem, že problém je, když hovoříte o odolnosti systému, která byla vytvořena tou obrovskou prací Evropské komise a mnoha energetických firm a regulátorů za posledních 15 let, tak problém s Nord Streamem 2 je, že tu rezilienci můžete zase začít podkopávat. Takže ono to je fajn, ale ničemu to nepomáhá. Hovoříme-li o Gazpromu, tak problém je toto v tom antitrustovém případu. Ten zásadní problém je, jak vážně to Gazprom myslí, protože když se podíváte na tu nabídku, je to jeden příklad za všechny. Gazprom velice velkoryse říkal, že se otevře a bude pozitivní a e, umožní, aby se změnila, e, změnily podmínky, ale pouze pro dlouhodobé smlouvy. A podíváte-li se třeba na pobaltské státy, tak všechny ty smlouvy, skoro všechny ty smlouvy jsou krátkodobé. A když se podíváte na ten drobnopis nabídky Gazpromu, na tu aktuální nabídku, tak eh, to funguje tak, že se vlastně změní jen velice, velice málo. A proto já si myslím, že je správné, že komise se k ním